Welcome, dear colleagues, if you would like to take your... Vítám vás, kolegové, prosím, zajměte svá místa, budeme začínat. So a very warm welcome. Ještě jednou eh, vás eh, tady všechny vítám. Eh, pane spolupředsedající, vážení členové národních parlamentů a Evropského parlamentu, Eh, je mi velkou ctí, že vás tady mohu eh, přivítat na třetím zasedání eh, naší skupiny, která je spoluorganizována Rakouským parlamentem a Evropským parlamentem a samozřejmě to probíhá tedy v prostorách Evropského parlamentu. Jsem velice rád, že tady máme 65 zástupců národních parlamentů. Eh, většina z nich už eh, dorazila. Zastupujete 37 parlamentů a komor a 27 členských států EU. Eh, tlumočení máme do všech oficiálních jazyků EU. Nicméně musím říci, vzhledem k tomu, že to není první zasedání EPSG, že Toto je zasedání, které je velice důležité pro Evropský, eh, pro Evropský parlament i pro národní státy. A eh, Nyní se to týká Europolu, tedy to je agentura, eh, která je pro nás velice důležitá, pro Evropský parlament. Z našeho hlediska my jsme byli od samého prvopočátku této organizace, je to velice úspěšná agentura Evropské unie a Ehm, podařilo se vybudovat eh, fungující eh, strukturu a eh, je to skutečně jako taková success story. Ehm, takže budeme hovořit o těch efektivních strukturách a ještě jednou vás tady vítám a doufám, že se nám ta dnešní a zítřejší zasedání Eh, vydaří. Eh, chtěl bych vás ujistit, že eh, služba Evropského parlamentu učinila vše, co bylo v jejich silách, abychom měli plný tlumočnický režim. Vzhledem k tomu, že nyní probíhá zasrání výborů a máme nabitou legislativní práci a máme velice nabitý harmonogram, protože se jedná o poslední plný rok parlamentní práce, přibližují se volby a e, proto tedy je velice složité sehnat e, zdroje na takovéto zasedání. E, já bych rád přivítal novou výkonnou ředitelku Europolu. Katrin eh, Debol, eh, která se postavila tomuto eh, velice těžkému úkolu a je ředitelkou od 1. května 2018 a ještě jednou formálně vítám a Chtěl bych vyjádřit slova úcty Evropského parlamentu a mm, díku za spolupráci a jsme plně připraveni podporovat vás i práci celého vašeho týmu. Dnes bude probíhat eh, diskuse o eh, víceletém programu Europolu eh, pro roky 2019-2021 s paní Debol a budeme tady mít i zástupce paní Parkn a pan Cetanov, který spolu dříve skupině JPSG a e, ten bude hovořit e, jménem správní rady. E, zítra budeme diskutovat problematiku praní špinavých peněz, boj proti finanční kriminalitě. Paní, bude tady pan Risenbeck, který je z Nizozemska a rovněž tady bude pan Viverovský, který zasedá v EDPS a e, bude hovořit o posledních tedy e, výstupech. E, rovněž komisař King, který odpovídá za bezpečnostní unii a bude mít svůj projev zítra. Rád bych také zmínil, že předsednická trojka měla svoje přípravné zasedání před tímto setkáním a diskutovali jsme i zastoupení Dámska, Eh, ohledně eh, zasedání EPSG. A eh, zítra dopoledne budeme pokračovat. Všichni dostali pořad jednání, nicméně to jednání je pouze pro předsednickou trojku a dánskou delegaci, tak jak jsme se na tom shodli na minulém zasedání to eh, zasedání má velice eh, obsáhlý pořad jednání, proto se eh, pustíme hned do prvního bodu a já dám slovo paní spolupředsedkyni z Rakouského parlamentu, která bude předsedat. Vážený pane Moraesi, děkuji vám za vaše vlídná slova na úvod. Milé kolegyně, milí kolegové z evropských parlamentů, z národních parlamentů, dámy a pánové. Je pro mě velkou radostí, že dnes mohu spolupředsedat této společné dozorčí pracovní skupině spolu s panem předsedou výboru Libe, Žanem Claudem Moresem. Dosavadní setkání tohoto kontrolního výboru, tohoto grémia, byla věnována především otázce, jak bude vypadat jednací řád tohoto grémia. Podařilo se to vyjasnit na minulých schůzích a proto se teď už můžeme soustředit na vlastní úkol a to je parlamentní kontrola Europolu. Tato organizace v posledních letech eh, získává stále větší význam, protože kriminalita se na hranicích nezastavuje a sítě, které jsou za kriminalitou, využívají nejnovějšího technického pokroku k tomu, aby rozšiřovaly své nekalé praktiky. Terorismus, pašování lidí, drogové obchody a internetová kriminalita to je jenom několik z víze, z výzev kterým čelí orgány činné v trestním řízení. Europol a jeho postavení v boji proti těmto typům kriminality hraje zásadní roli a podporuje orgány členských států v jejich práci. V příštích dvou dnech se budeme věnovat nejdůležitějším úkolům a polím působnosti Europolu. Kolegyně a kolegové, Poté, co máme opravdu našlapaný program, navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu pořadu jednání. Hlásí se někdo s něčím k návrhu pořadu jednání? Není tomu tak? Takže teď předám slovo panu předsedovi. Angela. Uh, Děkuji. A můžeme přijít eh, k dalšímu bodu. A rád bych, rád bych vyzval příslušné řečníky, aby přišli k nám dopředu na pódium. Tedy výkonný ředitel, pan Cetanov, pan Weidinger, paní Floria, takže prosím, pokud můžete přijít sem k nám. A já bych eh, řekl pár slov. Eh, my, jak bylo dohodnuto eh, v březnu v rámci konceptu předsednické trojky, toto bylo zahrnuto tedy do jednacího řádu a předsednická trojka se skládá z předsedů delegací stávajícího, minulého a budoucího předsednictví a z Evropského parlamentu a e, cílem je tedy pracovat e, na kontrolních mechanismech e, více dopodrobná. Toto bylo schváleno v jednacím řádu a my budeme tedy nyní naplňovat naši práci tak, abychom naplnili požadavky tak, jak je v nařízení o Europolu. Je tedy velice důležité mít EDPS, výkonného ředitele Europolu a předsedu správní rady na každém zasedání a e, do budoucna i e, předsedu no, Rady pro spolupráci Europolu. E, chtěli bychom tedy, že správní rada by měla tedy vycházet z toho, jak je to nastaveno v nařízení a já bych nyní chtěl vyzvat řečníky, aby zmínili svoje priority ohledně JPSG. Angel, takže prosím, můžete předávat slovo jednotlivým řečníkům. Děkuji. Teď nám slovo panu Cvetanovi Cvetanovovi, který předseda výboru pro bezpečnost 44. parlamentu Bulharské republiky. Prosím, máte slovo, pane kolego. Уважаеми съпредседатели, od Austrie, komisията Libe. Paní eh, spolupředsedkyně, eh, eh, paní Ruger, pane Morales, paní Debol, jsem velice rád, že tady dnes s vámi mohu být a že dnes můžeme tedy diskutovat i o výstupech z bulharského předsednictví a i o činnosti trojky Bulharsko, Rakousko, Rumunsko. Eh, jednou z priorit bulharského předsednictví právě byla bezpečnost a stabilita. My jsme velice eh, tvrdě na tom pracovali, eh, řešili se takové problematiky jako azylová politika, migrace, readmis, vyvážený přístup mezi krátkodobými a dlouhodobými opatřeními v rámci migrace, efektivní kontrola na hranicích a efektivní výměna informací mezi jednotlivými subjekty. Eh, podařilo se nám dosáhnout pokroku v celé řadě oblastí. Eh, mohu zmínit eh, některé, které se přímo týkají činnosti naší společné parlamentní skupiny. Jsou tady tři nařízení ohledně šengenského informačního systému. Jeho funkce byly rozšířeny, finalizovali jsme jednání o rozšíření nařízení a tak, abychom mohli posílit eh, pravomoci Evropské eh, agentury a EULISA a dokončila, dokončila se diskuse ohledně eh, nového systému ETIAS. Dosáhli jsme obecného přístupu na radě ohledně nařízení o interoperabilitě informačních systémů a e, Rovněž e, jsme se e, zabývali novým obdobím 2018 až 2021 ohledně boje proti závažnému organizovanému zločinu a cílem bylo posílit efektivitu a přidanou hodnotu tohoto nového cyklu. Chtěli jsme rovněž zvýraznit ty klíčové nástroje, pokud jde o potírání zločinu a jejich průřezový charakter. Co se týče boje proti terorismu a e, zahraničním hrozbám, revidovali jsme osvědčené postupy, e, byla vedena poměrně obšírná e, diskuse a Toto všechno jsou témata, v rámci kterých jsme se zabývali i činností Europolu a jeho přidanou hodnotou. A mm, z bulharského eh, úhlu pohledu eh, si myslím, že bychom nadále eh, jako prioritu měli mít kontrolu efektivního fungování. Pokud jde o geografickou a politickou stabilitu, to je úzce provázáno s otázkou západního Balkánu, takže je tady téma spolupráce s touto oblastí a my jsme se na to zaměřovali i na našich předchozích zasedáních. A mm, bezpečnost to je mm, samotnou podstatou našich společných evropských demokratických hodnot a proto velice vítám kontinuitu e, v prioritách, tak jak e, se to projevuje během tedy rakouského předsednictví. A jsem přesvědčen, e, že tyto priority budou nadále prosazovány jak za rakouského, tak i za rumunského předsednictví. To je velice důležité, abychom tady měli tu kontinuitu. Děkuji vám, pane Cvetanové. A nyní můj rakouský kolega, pan Petr Weininger, který je členem Národní rady. Danke. Sehr geehrte Vážené dámy, vážení pánové, jako zástupce rakouského předsednictví v radě prosím, abyste mi věřili, když budu tvrdit, že Evropa má před sebou teď ohromné výzvy v oblasti bezpečnosti. Na jedné straně bezpečnostní krize už od ledna 2016 posiluje ono povědomí, že Evropská unie musí v bezpečnostní oblasti spolupracovat intenzivněji. A to i na pozadí stále nevypočitatelnějších mezinárodních okolností. Na druhé straně imigrační krize od roku 2015 ukazovala a ukazuje, že Schengen a svoboda pohybu v rámci EU byla přes příliš dlouho považována za samozřejmou. Bez efektivní ochrany vnějších hranic se i tady nabízejí otázky související s vnitřní bezpečností. Výzvy spojené s migrací a integrací v oblasti bezpečnosti Evropa příliš dlouho nebrala na vědomí. Rakouské předsednictví v radě eh, se proto nachází v velice aktivní části dění a proto je bezpečnost pro nás tak důležitá. Občané a občanky Evropy očekávají po právu konkrétní výsledky. Proto i program našeho předsednictví rady má moto Evropa, která chrání. Hned Dvě ze tří hlavních témat rakouského předsednictví toto moto konkretizují. První pilíř, to je oblast boje proti ilegální migraci. Více se chceme soustředit na ochranu vnějších hranic a na vývoj efektivnějších readmisních postupů. To bylo také ústřední téma neformálního samitu šéfů států a vlád v Salzburgu 19. a 20. září. Druhý důležitý bod je stabilita. Stabilita v našem sousedství, především v oblasti západního Balkánu. Tento region v našem bezprostředním sousedství je nadmíru důležitý v souvislosti s bojem proti kriminalitě a terorismu. Jasná perspektiva vstupu do EU je pro stabilitu tohoto regionu nadmíru důležitá. V roce 2018 zažíváme rozhodující rok pro celý tento region. Politický impuls pro reformy směrem k právnímu státu, zlepšení situace v oblasti základních práv je nadále velice důležité. Můžeme říct, že bezpečnost a mír v Evropě budou možné jenom tehdy, když v bezprostředním sousedství bude panovat stabilita a bezpečí. Dámy a pánové, i Europol jako orgán trestního řízení má jasný cíl. Evropa musí být bezpečnější. To je cíl, z něhož budou profitovat všichni občané Evropské unie. Kriminální a teroristické sítě jsou velkou hrozbou pro vnitřní bezpečnost Evropské unie a pro bezpečnost našich občanů. Europol disponuje při boji s těmito hrozbami jasnými prioritami a dovolte, abych v této souvislosti zdůraznil pár bodů, které jsou z rakouského pohledu velmi důležité, mimořádně důležité. Jedná se hlavně o vztahy k třetím zemím, především k západnímu Balkánu a je potřeba rozdělit úkoly a spolupracovat s Evropskou eh, pobřežní stráží a Frontexem. Frontexem. Máme za sebou první společné zasedání, pardon, máme před sebou první zasedání řídících orgánů 4. Eh, října. Je třeba lépe využívat synergií Další priorita je spolupráce v oblasti ilegální migrace. Z tohoto důvodu Rakousko se chopilo role v impactu na téma usnadnění boje s ilegální migrací. Zmiňuji v této souvislosti fakt, že boj s převaděčstvím a obchodem s lidmi na balkánské trase vnímá rakouská kriminální policie jako důležitý úkol a zřídila mezinárodní společnou kancelář, která má usnadnit lepší výměnu eh, informací mezi Europolem a ostatními orgány. Další hlavní témata impactu, která jsou podle nás velmi důležitá, se týkají oblastí, jako je sexuální vykořišťování dětí, pašování a obchod s drogami, ilegální pašování střelných a pálných zbraní, ekologická kriminalita, stejně tak jako další druhy kriminality, jako kriminalita finanční a hospodářská, praní špinavých peněz a odčerpávání majetku. V těchto hlavních oblastech je třeba dosáhnout citelného pokroku. Dovolte, abych závěrem v souvislosti s prioritami zmínil ještě jeden důležitý bod, který rakouskému předsednictví leží mimořádně na srdci. Rozpočet Europolu 2019. V této souvislosti jednání mezi Europolem a komisí EU probíhají neuspokojivě. Europol žádá finanční rámec, který zatím nebyl dostatečně zohledněn. I guest officers v Itálii a v Řecku zatím nejsou zahrnuti v rozpočtu. Již v uplynulých letech eh, šlo o to, aby se upgradeovaly technické systémy, ale nedošlo k tomu a můžeme se obávat toho, že k tomu nedojde ani v roce 2019. V rozhovorech se zástupci Evropského parlamentu jsme se shodli na zvýšení ve třech velkých oblastech, které nakonec však při schvalování v plénu neprošly. Máme-li bojovat s kriminalitou a terorismem zcela vážně, musí Europol mít k tomu dostatečné prostředky. Toho bychom si všichni měli být vědomi. Dámy a pánové, společný parlamentní kontrolní výbor je poměrně mladé grémium. Ve srovnání s ostatními interparlamentárními orgány má ale mimořádný význam. Není to fórum pro nějakou široce pojatou výměnu názorů, ale podle svého zadání má přesně přidělené úkoly. Jde totiž o politickou kontrolu Europolu demokraticky zvolenými zástupci lidu jak bude vypadat v praxi parlamentní kontrola Europolu, závisí mimo jiné na modalitách sestavení kontrolního výboru. Jde o to, abychom si navzájem rozuměli, abychom vybudovali společné praktické postupy. To je velice důležitá věc. Konstruktivní vztah mezi správní radou a kontrolním výborem je důležitá proto, aby oba orgány mohly dostat své odpovědnosti v plném rozsahu. Zkušenosti z prvních schůzí jsou povzbudivé. V tomto smyslu jsem optimistou, že v duchu otevřené a konstruktivní spolupráce budeme moci se věnovat nejdůležitějším úkolům, tak abychom dosáhli cílů, které jsme si stanovili. Těším se na další průběh dnešní debaty. Děkuji, pane kolego Weidingere. Nyní se dostaneme k dalšímu řečníkovi, respektive řečnici, paní Manuela Konzola Floria, která je členkou komory a senátu pro výkon kontroly aktivit rumunských spravodajských služeb SRI. Prosím, máte slovo. Before sharing uh, some Děkuji. Než vám řeknu několik informací o prioritách pro rok 2019, dovolte, abych poděkovala eh, předsedům, spolupředsedajícím za uskutečení této akce. Také bych chtěla poděkovat bulharským kolegům, panu Cvetanovovi, děkuji Evropskému parlamentu, panu Morášovi za veškerou aktivitu, kterou do toho vložili. Teď tedy máme jednací řád a konečně se můžeme pustit do usilovné práce. Dále budu pokračovat svým rodným jazykem. Scopul nostru principal în cadrul troicii prezidențiale ve trojce předsednické bude hlavním úkolem vlastně soustředit veškerou debatu na ty nejdůležitější témata pro to společné předsedání a v tomto směru musíme skutečně využívat ten rámec procesní, kterým disponujeme. Máme spoustu možností větší, věci zlepšit, pokud to považujeme za důležitý. Tady hraje skutečně čas, zkušenost, teda úlohu zkušenost a čas. To všechno se ukáže do budoucna, jak to bude všechno probíhat. Musíme ale začít s tím, co máme k dispozici, tedy stanovit si určité priority pro první pololetí roku 2019. To je samozřejmě velmi flexibilní záležitost, která se vyvíjí v čase, ale je jasné, že Evropští občané musí být v centru naší pozornosti. Evropští občané musí pochopit, proč aktivity, které vyvíjí Europol, jsou tak důležité a jaké jsou jejich, jaké jsou naše práva, naše svobody, naše hodnoty, jak se my snažíme tato jejich práva vlastně zhodnocovat. Co se týče boje proti terorismu, je to velmi důležité. Musíme totiž bojovat proti počítačovým hrozbám, ty jsou zásadní. Je to opravdu velmi zásadní pro to, abychom prosadili úlohu Europolu a veškeré ty informace, které on potřebuje pro to, aby bojoval proti terorismu. Musíme mít tedy dobrou podporu pro jednotlivá vyšetřování, která probíhají v členském státě a to v reálném čase. Když jsou nějaké žádosti o informace, tak je velmi důležité na ně odpovídat i hned a k tomu potřebujeme mít velmi efektivní spolupráci také mezi parlamenty. Eh, vylepšenou, zvýšenou spolupráci, tak abychom dokázali zajistit bezpečnost na hranicích, dokázali zpravovat riziko, eh, bojovat proti terorismu, proti ilegální migraci, proti radikalizaci. To jsou ty střednědobé priority každopádně, alespoň v tom horizontu 2019-2020. Dámy a pánové, Rumunský parlament skutečně vítá veškeré úsilí, které se nyní vykonává pro vylepšení eh, jaksi takové prevence proti kyberzločinnosti. A ráda bych ještě řekla, že Rumunsko má asi 70 specialistů, informatiků, tedy počítačových specialistů, kteří už pracují v této agentuře. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace za poslední měsíce, migrace, politický azyl a vnitřní záležitosti EU, to jsou témata, které jsou stále velmi důležitá. a Skutečně vyžadují z naší strany společné úsilí a vysokou pozornost. Čili i to bude velmi důležitá priorita na naší agendě pracovní v prvním pololetí 2019. Vzhledem k externí strategii eh, na léta 17 až 20 myslíme si, že to bude pro budoucnost Evropy zásadní, bude to zásadní pro její globální bezpečnost a v tomto směru souhlasíme také s těmi vizemi, které přednesli eh, předsedové. A musí to být jaksi také spolupráce s Balkánem, to je také jeden z důležitých bodů v politické agendě. Příští evropské volby vlastně staví občana do centru dění, což samozřejmě také znamená, velkou pozornost, co se týče očekávání těch občanů. Vzhledem k tomu, že teroristické hrozby pokračují, jsou skutečným bezpečnostním problémem, musíme si být jisti, že boj proti terorismu nebude jenom povinností pro každý jednotlivý členský stát, ale také odpovědností celé Evropské unie. Čili bezpečnost tady eh, představuje opravdu ten centrální pilíř pro rumunské předsednictví a budeme o tom hovořit tak často, jak to jen bude možné. Cílem je, aby toto téma skutečně bylo neustálým předmětem našeho zájmu. Já vám děkuji za vaši pozornost a čekám a také vás očekávám s radostí v Bukurešti. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji paní Florea Milé kolegyni, milí kolegové, po té, co teď pohovořili všichni tři strojky navrhuji, abychom postoupili k dalšímu bodu pořadu jednání naší schůze, což je víceleté programové plánování Europolu. Návrh tohoto plánování byl 7. ledna poslán všem delegacím. Přitom jsme si již v Sofii vyměnili myšlenky poprvé na toto téma a do 29. srpna byla lhůta pro předání písemných stanovisek sekretariátu. Dostali jsme písemné poznámky od rumunské a kyperské delegace. Než dám teď slovo paní De Bol k tomu, aby přednesla své úvodní prohlášení, tak bych ráda řekla něco o tom, jak bude vypadat struktura této debaty. Debata bude probíhat tímto způsobem. Budou střídavě hovořit dva delegáti z národních parlamentů a jeden člen delegace Evropského parlamentu, až bude vyčerpán všech, seznam všech řečníků. Delegáti, kteří se chtějí přihlásit, by prosím měli vyplnit kartičku k jednotlivým bodům a předají tyto kartičky zřízencům v sále. Oni je předají dopředu. Seznam řečníků a řečnic bude eh, vznikat podle pořadí podaných přihlášek. Jak delegáti z národních parlamentů, tak i členové delegace Evropského parlamentu musí vyplnit kartičku v dané barbě, které chtějí-li dostat slovo. Navrhuji, aby řečnická doba byla omezena na dvě minuty ale přesto si vyhrazuji v závislosti na počtu přihlášek upravit řečnickou dobu tak, aby dostali příležitost pohovořit všichni, kdo se přihlásí. Teď poprosím paní exekutivní ředitelku Europolu, paní De Bol, o slovo, aby přednesla svou úvodní desetiminutovou prezentaci, pak bude následovat diskuse. Prosím. Děkuji vám. Vážení členové Evropského parlamentu, vážení členové národních parlamentů Evropské unie, pane Moraesi, paní Lüger, děkuji vám za pozvání k účasti na tomto zasedání. Je pro mě ctí být zde protože je to poprvé, kdy jsem tu ve funkci exekutivní ředitelky Europolu. Na minulé schůzi v Dubnu jsem tu byla jako pozorovatel a musím přiznat, že jsem odcházela tenkrát s nadmíru pozitivními pocity. Byla jsem si jistá, že JPSG posílí Europol a nadále posílí naši legitimaci a naši kredibilitu. Vy, JPSG, Eh, zahrnující i národní parlamenty, dáváte Europolu příležitost, aby se eh, projevil i na národní úrovni a aby jeho aktivity byly blíže občanům EU. Jsem ve své funkci teď pět měsíců a Již ve třetím měsíci funkci jsem zdůraznila 9. července na zasedání výboru Libe, že Europol je dobře fungující organizace a že mým cílem je, aby Europol byl ještě silnější. Vím, že toho nemohu dosáhnout sama. Mohu toho dosáhnout pouze s podporou všech zúčastněných stran. Jako výkonná ředitelka Europolu musím porozumět tomu, jaké jsou potřeby a obavy všech zúčastněných. To je věc platná hlavně pro národní orgány činné v trestním řízení. Proto jsem se rozhodla setkat se se všemi národními šéfy policie a ostatních orgánů činných trestním řízení. Trvalo mi to přes 40 dní, než jsem se setkala se všemi, pohovořila s nimi o tom, jaká jsou jejich očekávání. Tyhle návštěvy mi poskytly základní informace potřebné k tomu, abych mohla podpořit, abychom my jako Europol mohli národní orgány podporovat ještě více. Zároveň jsem byla ujištěna šéfy národních policií, že vnímají Europol jako dobře fungující organizaci. Národní orgány oceňují podporu ze strany Europolu především v oblasti kybernetické bezpečnosti, boje s terorismem a technické expertízy. Národní orgány však od Europolu chtějí víc, tak, aby mohly být úspěšné v boji s mezinárodním organizovaným zločinem a terorismem. Přejí si větší podporu v oblasti boje s drogovými obchody, pašováním, Stejně tak v boji s kybernetickou kriminalitou. Jde o rozšíření analytických schopností Europolu, tak aby bylo možno mít lepší podporu pro národní členské státy při jejich vyšetřování. Europol se již chopil iniciativy s členskými státy, abychom zjistili, jak je možno posílit analytické kapacity Europolu i národních států. Jde o to, aby se standardizovaly analytické postupy, tak, aby se usnadnili, usnadnila výměna výsledků analýz a aby se usnadnila výměna analytických expertních znalostí mezi členskými státy. Druhý cílem je společný výcvik analytiků napříč členskými státy. Šéfové policie a šéfové orgánů činných trestným, trestním řízení se dnes chtějí nachystat na zítřejší výzvy. Doufají v podporu Europolu při, při analyzování velkého objemu dat. Europol by měl být v popředí vývoje a digitalizace, měl by se stát výměnou, platformou pro výměnu názorů a expertních vědomostí. Je třeba se soustředit i na impact zahrnuto do strategického plánu pro rok 2019. Krom spolupráce s členskými státy a jejich orgány je pro mě velice důležité hledat a pod, nadcházet spolupráci s orgány a institucemi EU. Chci již teď poděkovat komisařům Kingovi a Avramopoulosovi, generálnímu ředitelství Home pro vnitřní záležitosti, což je pro nás velice specifický orgán. Chceme nadále budovat eh, spolupráci opírající se o důvěru. Je třeba mít eh, aktivity Europolu eh, velice dobře zmapované. Jednou z mých priorit je zlepšení spolupráce s EU a mezinárodními agenturami. Za těch pět měsíců, co jsem ve své funkci, jsem se setkala s ředitelem Eurojustu, pobřežní stráže, Evropského asilového podporného úřadu, EU LISA, Evropskou agenturou pro drogy, Evropským institutem pro rovnost pohlaví, Interpolu a Organizací pro zákaz chemických zbraní. S Evropskou agenturou pro ochranu hranic a pobřeží budeme mít příští týden e, společné zasedání řídících výborů, abychom diskutovali o zatím otevřených bodech. Chtěla bych, aby se Europol stal hnacím motorem ve spolupráci. Přáli bychom si výměnu expertních znalostí s ostatními agenturami, tak abychom mohli zaplnit všechny informační mezery, které máme, což nás posílí. Informace, které jsem dostala od národních orgánů, budou ve středu a čtvrtek předmětem diskusí eh, při setkání šéfů policií v Hágu což je největší událost Europolu. Výsledek této schůzky bude velice důležitý i pro naši organizační strategii. Na sám závěr, mých prvních pět měsíců ve funkci bylo velice plodných. Podporovali jsme vyšetřování členských států a zjistili jsme, jaké potřeby naši policejní síly mají. Jsem si jistá, že se v budoucnosti osvědčíme. Jak bylo požadováno, budu nadále spolupracovat na tom víceletém programovém dokumentu pro léta 2019 až 2021. Ten dokument již byl předložen, bylo to v březnu na zasedání ještě pod, za dob mého předchůdce. Návrh zatím nebyl nijak pozměněn a Předpokládá se, že bude schválen koncem listopadu. V dokumentu jsou stávající strategické síle Europolu jasně definovány. Prvním strategickým cílem je, aby Europol se stal hubem pro předávání informace v policejní oblasti, tak, aby bylo možno jejich využít ze strany všech eh, policejních orgánů v EU. Budeme pracovat také s novými možnostmi, aby se eh, zlepšila naše analytická kapacita kapacita, kterou poskytujeme členským státům. Chceme mít integrovaný management údajů spolu s členskými státy. Mnozí šéfové policie mi řekli, že investují do managementu informací Europolu máme velký díl práce v oblasti výpočetní techniky. Chceme mít systémy, které budou interoperabilní a propojitelné s relevantními systémy předávání informací v EU. Chceme mít lepší přístup třeba k SIS-2. To samozřejmě bude e, vyžadovat velkou část našeho rozpočtu, ale je zásadně důležité, aby ty systémy byly životaschopné, aby fungovaly a aby se do nich nadále investovalo. Druhý cíl se týká operativní podpory a poskytování expertních znalostí členským státům při vyšetřování. Hovořila jsem o těchto plánech již dříve a dostala jsem feedback od národních orgánů, což bude základ pro debatu, kterou povedeme koncem tohoto týdne při setkání šéfů policií. Třetím cílem je vypracovat Europol v velice efektivní organizaci s efektivní zprávou a managementem. V roce 2017 Europol manažovala 116 milionů rozpočet, rozpočtu a měli jsme velice úspěšnou míru implementace. Chtěla bych zdůraznit význam rozpočtu Europolu na rok 2019 a na další roky v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Bohužel stávající návrh pro Europol na rok 2019 je zkrácen oproti potřebám, které Europol má. Dokonce to znamená výrazné omezení oproti rozpočtu za rok 2018. Spoleháme na pomoc Evropského parlamentu, aby eh, výbor pro rozpočet na to reagoval při svém hlasování v tomto týdnu. Je také potřeba věnovat se jednání s národními orgány. Spolupráce s dalšími agenturami je velice důležitá a já chci zajistit komplementaritu, ale zároveň flexibilitu, tak abychom měli rámec spolupráce mezi agenturami, který zaručí efektivitu. Diskutovali jsme, jak zlepšit naši spolupráci na operativní i strategické úrovni. Krom toho, Europol bude sdílet síť agentur pro rok 2019 a tento formát poskytne další možnost, jak posílit spolupráci a identifikovat potenciální synergie mezi agenturami. Než se dostanu k závěru, tak chci zmínit, že jsme poskytli podporu vyšetřování na Maltě a ve Slovenské republice. Soustředili jsme se na to, aby byl respektován princip právního státu. Europol bude pokračovat v podpoře maltských a slovenských orgánů při vyšetřování. Stejně jako v minulosti eh, nebudeme eh, nebudeme se nějak skrývat před eh, svou povinností pomáhat policejním orgánům v členských státech. Měli jsme čest, tu čest, že jsme měli návštěvu některých delegací EPSG. Ráda bych vyzvala všechny členy EPSG, aby se přijeli do Europolu podívat a vidět, jak fungujeme. Bude pro nás potěšením přivítat vás v naší centrále a vysvětlit vám, jak funguje naše práce. Děkuji za pozvání, děkuji za příležitost k vám pohovořit a jsem připravena odpovědět na vaše otázky. Děkuji. speak. Um, so now, colleagues, we... Kolegové, nyní máte prostor pro diskusi. A nejprve začneme rumunskou delegací a následně kyperskou. Sorry, I was getting some Dutch translation there. <laughs> Omlouvám se, trochu jsem si nebyl jistý. Uh, Začneme tedy s rumunskými kolegy a ještě bych navázal na to, co řekla paní Debel. Eh, já, to byla velice zajímavá řeč, nechci tady eh, ztrácet čas, dám slovo členům JPSG, eh, protože tam jsme řešili obdobné body ohledně financování a před dvěma týdny. A když se podíváte na to velice pozorně a objektivně, když se podíváte na ten počet požadavků na eh, Europol, který je stále velice mm, malou agenturou oproti Lize a hotspotům, eh, které řeší, tak eh, ten rozpočet není adekvátní na ten počet požadavků. Takže chtěl bych ujistit, že toto je věc, která je zdůrazněná v tom přístupu a je třeba se na to eh, podrobně eh, zaměřit eh, i v rámci vašich rozhodování v parlamentech a v členských státech. Stejně tak budeme postupovat i my. Paní Flora, prosím, jestli můžete jako první. A prosím, eh, žádosti o slovo musíte prostřednictvím eh, kart. Eh, omlouvám se, je to velice byrokratické, ale jde o to, že potřebujeme mít že jednoho člena Národního parlamentu a jednoho člena Evropského parlamentu, kteří se budou vyjadřovat. Takže prosím, modrý formulář, který není až tak modrý, možná je spíše trochu Eh, šedivý, ale nazýváme ho modrý. Je to poněkud eh, zmatečné. Mm, paní Floreo, prosím, kde je? Eh, v hemicyklu je velice obtížné vás najít, takže prosím, paní já, máte dvě minuty. Pane předsedo, neměla jsem v úmyslu ani vystoupit, ale chtěla jsem vám představit rumunský příspěvek k tomu dokumentu o programu, dalším programu Europol. Můžu se do toho pustit? Ano, samozřejmě eh, máte dvě minuty. Eh, Děkuji mnohokrát. Prošli jsme tady ten návrh programu, tak jak to představila paní Debol. Ten program je dobře postavený, je to program, který je velmi kvalitní, jenom musíme zdůraznit několik aspektů. Naše delegace by ráda zdůraznila, co je vlastně jeden z hlavních cílů v tom programovém návrhu. Je to tedy efektivní podpora členským státům ze strany Europolu. Je to u těch tří priorit, to, to, je, to je ta terorismus, bez, vlastně boj proti terorismu, organizovanému zločinu, kyberterorismu a my si myslíme, že Europol by měl ty operační, operativní aktivity opravdu přizpůsobit rychle, aby vyhověl členským státu, aby jim rychle mohl poskytovat informace v reálném čase v podstatě. A to i tedy na těch konkrétních místech, o která se jedná. Pak je tu tedy ta nelegální imigrace. Rakouské předsednictví rady má tu prioritu Evropa, která chrání. Je tu tedy ta bezpečnostní dimenze a problém nelegální imigrace v kontextu tedy konsolidace vnějších hranic EU, což je aspekt, který podle nás bude i nadále vlastně stále platný i v budoucích letech. Europol tedy musí sehrát určující úlohu tím, že v podstatě zničí ten takzvaný business model těch, kteří tedy těch trafikantů, těch pře, pře, pře, pře, převadičů. A, a za třetí se domníváme, že je potřeba rozvíjet a navýšit interoperabilitu systémů v Evropě. To samozřejmě vyžaduje také určité zdroje podstatné. Hlavní úloha Europolu je vlastně sběr a ukládání a analýza a výměna informací. A v tomto směru je potřeba o tom tak přemýšlet a nezapomínat na dopad Brexitu na víceletý program Europolu. No a nakonec bych ještě ráda upřesnila, že hodně tedy spoléháme na Europol, co se týče tedy podpory eh, priority rumunského předsednictví rady a my budeme zajišťovat zároveň tedy i předsednictví bordu v Europolu v nás těch dalších měsících, což bude znamenat, že se tedy ještě zhutní ty vztahy mezi Rumunskem a Europolem. A samozřejmě bych ráda popřála hodně, hodně úspěchů těm, kteří dělají vše pro to, aby prosazovali cíle pro bezpečnost občanů. Thank you very much, uh, Miss Fleury. Děkuji, paní Florel. Uh, eh, kolegy, Eh, kteří eh, budou si brát slovo, prosím, abyste dodrželi eh, dvě minuty, aby všichni dostali prostor, pokud máte tedy nějaké dotazy či komentáře. Děkuji, paní Floro. A ještě než vystoupí člen Evropského parlamentu, tak tady je pan Dimitriov z kyperské delegace. Prosím, máte dvě minuty. Okay. και πολύ καλά δομημένο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η γενική μας άποψη είναι το προσχέδιο πολιετούς προγραμματισμού. Děkuji. My jsme přesvědčeni, že ten eh, návrh eh, víceletého programu je velice konzistentní a velice dobře strukturovaný a popisuje eh, priority a cíle Nicméně rádi bychom pár bodů eh, ještě zmínili. Za prvé si myslíme, že korupce je eh, hlavním faktorem eh, pro růst ostatní trestné činnosti. To bylo rovněž uvedeno v posledním hodnocení hrozeb. Nicméně vidíme, že se to neobjevuje v tom víceletém programu. Otázkou tedy je, jak Europol chce řešit tuto problematiku v daném období. Myslíte si, eh, že by bylo vhodné zahrnout takovýto odkaz? Potom je tady eh, cíl 1.3, eh, strategické posilování partnerství se spolupracujícími partnery. tady jsme poměrně skeptičtí, pokud jde o zahrnutí Turecka do středomořských zemí v rámci kterých tedy bude docházet k výměně osobních údajů v této zemi je velice nízká úroveň zabezpečení eh, dát a eh, navíc eh, i stávající situace je ještě složitější a Zpráva o pokroku cestovní mapy, pokud jde o liberalizaci vízové mm, povinnosti pro turecké obyvatele, jasně stanoví, že Turecko musí revidovat legislativu a uplatňovat na terorismus evropské standardy. Eh, tak, aby především došlo ke sladění definici eh, terorismu a eh, naplnění tohoto konceptu. Takže problematika výměny osobních dat ohledně organizované trestné činnosti a terorismu před eh, úpravou relevantní legislativy je velice problematická, pokud jde o spolupráci Europolu a Turecka. Eh, další věc je, že Turecko nespolupracuje s Kyprem eh, ohledně témat, jako je organizovaný zločin a boj proti terorismu. A to může ohrozit celkou efektivitu naplnění cílů Europolu. Jsme přesvědčeni, že za těchto podmínek akt aktualizovat, eh, tedy eh, vízový přístup eh, by byl takovým špatným signálem. Protože je třeba poukázat na to, že pro Evropu a pro Europol je velice důležitá ochrana osobních údajů. Přikládáme velký význam také boji proti radikalizaci a Ehm, myslíme si, že především v eh, mešitách a dalších eh, takovýchto zařízení eh, představuje velkou hrozbu a je třeba se na to zaměřit především ve spolupráci se sítí pro potlačování radikalizace. Děkuji. Kolegové, prosím, je třeba, abyste se drželi řečnické doby dvou minut. Máme poměrně dlouhý seznam takže eh, aby bylo možné eh, zodpovědět ty eh, dotazy za Evropský parlament, pan Demera. Děkuji, pane předsedo. Především se obracím na paní ředitelku Europolu. Blahopřeji, madam, za pět měsíců jste skutečně odvedla velmi mnoho práce, velmi efektivně. Máte opravdu velkou zodpovědnost za oblast bezpečnosti. Mám pár otázek. Pan předseda Juncker minulý týden odkázal na některé body a to jsem chtěl s vámi, madam, probrat. Jedna ta otázka se týká rychlého stahování vlastně teroristických obsahů online, což samozřejmě vyžaduje určité lidské zdroje a dostatečnou techniku na to, aby se to povedlo. To je eh, jedna otázka. A dále ještě od eh, pana Junkra. On řekl, že navrhne posílení Frontexu, to je ta, to, tady agentura pro hlídání hranic, ale to, co mě znepokojuje, že by to mohlo být na úkor vlastně kapacit eh, pr- právě proti tomu, nebo na úkor agentury, která bojuje proti migraci nelegálních migrantů na vnějších hranicích EU. Víme, že dneska je to určitá kontext, konstanta vzhledem k tomu, že v některých členských státech je kyberkriminalita 50 nelegální, představuje kriminalita 50 nelegální činnosti. E, souhlasím s vámi, madam, že je potřeba investovat a souhlasím také s předsedou e, v tom smyslu, že je potřeba věnovat finanční zdroje pro tento boj. Máte dostatečné logistické, lidské zdroje, máte k dispozici dostatečně vlastně novátorské přístupy, abyste mohli bojovat proti této nové podobě kriminality, totiž proti té kyberkriminalitě. Jak je to se sítěmi? V vnitrostátních legislativách je s tím někdy problém. Paní ředitelko, chcete tedy zlepšit efektivnost té sítě, změnit, vyměnit za jiný systém výměny informací, co se týče třeba finanční kriminality. Děkuji. Děkuji. Nyní za Národní parlament paní Joassan z Francie. Mes chers collègues, eh, vážení kolegové, v tomto kontextu teroristické hrozby, kdy se tedy násobí legální migrace, by se Europol měl stát agenturou, která by byla v centru zajišťování, eh, v centru zajišťování bezpečnosti. Europol se musí nadále prohlubovat své vztahy se členskými státy a také podporovat jejich eh, orgány činné v trestní činnosti. Je to nezbytné zejména s ohledem na výměnu informací. Tyto informace jsou důležité. 85 vstupujících informací vlastně přichází zatím pouze z pěti států, z toho z Francie. Vzhledem k hrozbě na hranicích musí mít Europol dispozici další manévrovací prostor. Mohla by také pomáhat národním parlamentům, aby, aby dobře jaksi vyhodnocovali své systémy vnitrostátní z hlediska Evropy protože jinak ztrácíme samozřejmě s Brexitem také určitou zabezpečení ze strany Spojeného království. A jsou tady určité otázníky o dohodách, které se týká právě výměny informací mezi Europolem a třetími zeměmi, které nemají vždy stejné nároky. To zatím pro nás není zcela jasné a je potřeba to analyzovat případ od případu. Dále, interoperabilita informačních eh, systémů. To je jedna skutečně z nejdůležitějších otázek dneska a jsou před námi velké výzvy musíme překonat tu fragmentaci databází, tak aby veškerá vyšetřování probíhala skutečně efektivitě. Takže Europol musí zaujmout tu zásadní pozici ve všech jednáních, protože on je poskytovatelem těch informací i, i s rizikem, že bude porušeno právo na ochranu osobních údajů interoperabilita, která se očekává pro léta 2021, také požaduje samozřejmě příslušné počítačové vybavení. Slušné IT. A kyberbezpečnost je velkou výzvou. Europol to jasně identifikoval jako jeden z hlavních bodů a z toho mám ro- ro- velkou radost, protože kyber- kriminalita je velkou hrozbou, rostoucí hrozbou a boj proti této kriminalitě vyžaduje skutečně globální akci. Spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení, a také spolupráci s privátním sektorem, zejména s bankami. Čili to jsou některé priority, které podle nás by se měly objevit v víceletém plánu Europolu a jsem velmi ráda za to, že kyperský i rumunský kolegové sdílejí tento názor. Thank you very much. Um, I should mention that... Děkuji mnohokrát musím říci, že dva předchozí eh, členové Evropského parlamentu, eh, pan Kirkoup a rovněž i kolegyně, která eh, se podílela na naší činnosti a nyní pan Setanov za Bulharsko. Dvě minuty. Благодаря, господин председател. Изказването ми е във връзка с Děkuji. Já bych eh, chtěl eh, zmínit pár komentářů k tomuto eh, pracovnímu dokumentu. Eh, do roku 2021. Myslím, že je to dobrá strategická vize, eh, pokud jde o eh, rozvoj této organizace, expertní znalosti, tak, aby bylo možné efektivně podporovat vyšetřování v členských státech. Jsou tady dvě klíčové věci, strategie a k tomu přiřazené zdroje je třeba, abychom zajistili dostatečné finanční zdroje pro správné fungování. Já eh, vítám tu snahu eh, napravit ta rozpočtová opatření. Je skutečně důležité, abychom měli dostatečné eh, financování, především v období migrační krize a teroristických hrozeb. Já tady vítám závazek agentury, že bude pokračovat v rozvoji priorit především směrem k spolupráci se západním Balkánem. Je třeba efektivně implementovat eh, dohody o využití stávajících mechanismů eh, spolupráce, eh, spolupráce Europolu s členskými státy, to je velice důležité, abychom naplňovali hodnoty Evropské unie a abychom posilovali společné vnímání těchto hodnot. Je to něco, co zabrání eh, politickému a eh, právnímu váku v tomto regionu a umožní to, aby eh, lidé z těchto oblastí mohli čelit těm významným hrozbám. Je velice důležité, aby, aby Europol Eh, zohlednil i úlohu Turecka a aby eh, nastala spolupráci s Tureckem. Eh, pak je tady problematika Brexitu. Hmm a e, je tady otázky migračních toků e, směrem do Turecka a z Turecka a e, ještě jednou tedy ten Brexit. Spojené království je významným zdrojem bezpečnosti, takže je třeba, abychom nastavili nějaké alespoň minimální standardy tak, aby ty mechanismy mohly fungovat a aby tady nebylo bezpečnostní vákum po odchodu Spojeného království. Děkuji. Děkuji. Nyní za Evropský Eh, parlament Katerina Čiliči. Grazie, grazie Moraes. Io desidero Děkuji, pane předsedo. Především děkuji exekutivním řediteli Europoli za všechny informace. Europol se stal důležitým prvkem, bude jistě čím dál jaksi důležitějším v boji proti nadnárodní kriminalitě, kyberkriminalitě. A jak jste to zdůraznili i vy, ta spolupráce je skutečně zásadní mezi složkami nebo orgány činnými v trestném řízení a dalšími evropskými institucemi. Tady se chci právě na pár věcí zeptat koncem prosince 2017 přijal eh, Europol takové základní, tedy, takové základní linie pro zpracování dat a ochranu evropských dat. Jaké jsou tedy ty orientace nebo ty, ty směry, které se týkají dat, o kterých jste hovořili, to znamená analýza operačních dat. A v tom dokumentu jak se tedy berou v úvahu ty budoucí perspektivy interkonektivity a interoperability, co se dat týče? A abychom se vrátili ke spolupráci mezi agenturami, chtěl bych vědět, jak se počítá s další spoluprací, třeba s Eurojustem, aby se zlepšila spolupráce mezi oběma eh, agenturami. A v pracovním programu až do roku 2021 není žádná zmínka o budoucí spolupráci, ze kterou se počítá v nařízení EPO. A já bych ráda věděla, zda tedy berete toto v úvahu, zda na to budou nějaké zdroje, co by z toho mohlo z této spolupráce mezi státním zastup, evropským zastupitelstvím a Europolem zejít. Děkuji. Nyní uh, za Irsko národní parlament pan Dokryden. Eh, já mám trochu obavu, že eh, program Europolu na rok 2019 a 2021 a hm, hovoříme-li o posilování partnerství, Eh, se třetími zeměmi, tak tam se eh, odkazuje pouze na Spojené státy, pak je tady Západní Balkán, eh, Blízký východ a tak dále. Vzhledem k tomu, že tedy dojde vystoupení z Evropské unie, bylo by dobré zmínit i ty odstupující, eh, člen, ten odstupující členský stát, eh, protože eh, tam je třeba, aby byly udržovány dobré vztahy se spravodajskými službami, se Severním Jirskem a tak dále. Prosím, může paní Bol uvést zda je tedy nějaký takovýto závazek, jak bude k tomu přistupovat Europol. A pokud jde o návrh eh, programů, eh, ten přístup, eh, který je zde uveden, jsou tady ty specialisté a, a analytici a kteří by měli přispět eh, tedy k tomu, že eh, tam bude výrazně eh, snížen ten rozpočet a otázka je, zda tady není s tím spojené riziko a bude, zda to nebude mít tedy negativní dopad. Děkuji. Thank you, Mr. Quillen. Quillen. Um, now we go... Děkuji. Nizozemsko, paní Den Goedemiddag, dames en heren. Eh, ik wil heel graag benadrukken dat het heel positief is dat eh, wij hier. Děkuji. Eh, musím říct, že velice dobře, že jsme měli možnost se tady takto setkat. A co se týče Nizozemska, my jsme naprosto delegace pouze ženského pohlaví a máme tady zástupkyně jak horní, tak dolní komory. Všichni jsou to ženy a já to velice vítám. Co se týče mm, informací, ano, je velice důležité, aby eh, tady existoval dialog, abychom byli schopni připravit budoucnost eh, Europolu. Co se týče toho pracovního programu, měli bychom eh, se zaměřit více na tu operativu, výborně, ale jak se to skutečně projeví v realitě, jak to konkrétně bude vypadat. Tam jsou tedy ty plně vybavené operativní složky. Co to znamená? Pak je tady průřezová e, spolupráce e, i se soukromým sektorem. E, tady myslím, že bychom měli uvést nějaké detaily, abychom věděli, co se zatím skrývá, abychom si to dokázali představit. Třetí země. Ano, Eh, to rozšíření eh, směrem ke třetím zemím. Otázka je, do jaké míry je to žádoucí, především ty země, eh, které nedodržují příliš lidská práva a dohody s těmito třetími zeměmi. Pak se hovoří o tom, že se budou lépe vytěžovat informace, i zpravodajské informace. Je tady ale pak dodržování osobních údajů, důvěrnost, důvěrnost data je velice důležité. Prostředky ehm, věnované na boj proti terorismu, ehm, to odpovídá i tomu, co je věnováno na boj proti organizovanému zločinu, ale vzhledem k objemu práce, kterou musí odvést policejní složky v terénu, tak je otázkou, zda tady není eh, ten přístup disproporční. Děkuji. Nyní eh, Maďarsko a paní Danáč. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ügyvezető igazgató asszony. Děkuji, pane předsedo, paní ředitelko, vážení eh, kolegové. Návrh víceletého programu pro Europol se zaměřuje eh, především na výzvy spojené eh, s migrací a eh, hrozbami terorismu. Myslíme si, že v rámci tohoto boje jedna z nejdůležitějších nástrojů je posílení spolupráci v oblasti vymáhání práva. Je skutečně naprosto klíčové, abychom mohli spolupracovat s Europolem a abychom mohli sdílet informace se spolupracujícími organizacemi. Měli bychom diskutovat eh, o nástrojích a metodách, eh, které ty partnerské služby využívají. Měli bychom využívat možnosti sdílení a posílit i spolupráci na eh, operativních programech. Návrh víceletého programu Europolu vychází z priorit vnitra spravedlnosti. Maďarsko plně podporuje cíle, které jsou zde uvedeny. Nad rámec priorit, které jsou uvedeny eh, v tom dokumentu, bychom se měli zaměřit na jednu z velkých výzev, a to je boj proti nelegální migraci. Vzhledem k politické situaci je třeba plánovat i z dlouhodobého hlediska. Především je tady problematika šengenských eh, hranic, nové eh, formy trestné činnosti, které mají dopad nejen na Maďarsko, ale na celou Evropskou unii. Rádi bychom posílili výměnu o našich pohraničních složek a posílili eh, spolupráci na základě evropských iniciativ. A rovněž chceme vidět eh, Europol jakožto efektivní organizaci a navrhujeme vytvořit optimální rámec pro využití stávajících nástrojů a zdrojů je třeba, aby eh, členské státy rovněž přispěly k transparentnějšímu přístupu. Děkuji mnohokrát a děkuji za možnost tedy účastnit se takovéhoto zasedání. Děkuji. Okay, and now for the United Kingdom Parliament. Děkuji uh, za britský parlament, Lord Kirkle. Děkuji, pane předsedo. Já také bych rád uvítal novou ředitelku eh, Europolu a poblahopřál jí na úspěchu v její funkci. Eh, eh, je skutečně třeba posílit důvěryhodnost a transparentnost Europolu a jsem velice rád, že se mohu zúčastnit této dnešní akce. Rovněž velice vítám to, že eh, Spojené království eh, se přidalo k, tedy, k těm eh, pravidlům, pokud jde o výměnu finančních informací v rámci směrnice praní proti špinavým penězům. A vítám tedy tuto iniciativu Spojeného království, která je velice důležitá a posiluje tedy význam Europolu. Já jsem byl zpravodajem pro PNR a je třeba si uvědomit, že eh, ta výměna informací eh, je skutečně klíčová pro budoucnost Evropy. Eh, Europol řeší spolupráci s celou řadou dalších agentur, ať již EU, e tak i externích. A já mám trochu obavu, zda tedy ta vazba eh, mezi EU a eh, odstupujícím eh, Spojeným královstvím, jak bude tedy vypadat. A je tady otázka těch vazeb v rámci agentury a rovněž i nařízení ohledně fungování Europolu, jakým způsobem toto lze promítnout do těch stávajících vazeb mezi eh, Spojeným královstvím a ostatními eh, zeměmi. To je pro, pro nás eh, velice problematické, máme velké obavy a s tím, že skutečně si přejeme úspěch Europolu a chceme, aby do toho byla zahrnuta i úzká spolupráce se Spojeným královstvím. Thank you very much. Um, now, uh, for... Děkuji. Teď za Francii pan Mendes, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný a rychlý. Mám velmi jednoduchou otázku. Je to prospektivní otázka. Jak policejní spolupráce může lépe vypadat v Evropské unii? Máme tedy z Europolu udělat operativní agenturu pro pomoc tedy na boji proti nadnárodnímu zločinu zda by měly být týmy pod Europolem, jako to bylo třeba Bataclan 2015, tak aby byla skutečně dynamika mezi v té Evrop- policejní spolupráci. Otázka je snadná, kdy budeme hovořit o rozpočtech, jak brzo, tak aby ten, ten tým byl skutečně operativní. Děkuji. Děkuji a děkuji i za vaši stručnost. Stále ještě se hlásí několik lidí. Takže prosím, abychom pokračovali v tomto duchu. Za Nizozemsko paní Vízo, prosím. Um, Děkuji. Nizozemský senát bych chtěl poděkovat všem osobám, které pomohli zorganizovat toto setkání a velmi děkujeme Europolu za jeho účast v boji proti kriminalitě. Chtěl bych se zeptat na pár věcí, které se týkají toho víceletého programu Europolu. Cílem, cíl 2. To, to je, vlastně tam je ta podpora tedy, potom cíl 2, to je Europol, který má tedy poskytovat určitou expertízu týmům členských států, ušetřovacím týmům členských států, poskytovat jim určitou podporu. Většinou jde tedy o poskytování informace. Jakou další kompetenci agenti Europolu budou muset mít, pokud se budou tedy spoluúčastňovat na spolupráci s těmi vnitrostátními týmy a do jaké míry kontrolní parlamentní skupina bude moci zajišťovat kontrolu mandátu Europolu. Může nám tedy Europol poskytnout určité informace k úloze, kterou bude hrát Europol při těch vyšetřováních? Děkuji. Thank you very much and thank you again. Děkuji i vám děkuji za stručnost. Teď pan Papadioros za řecký parlament. Děkuji, pane předsedo. Dě- gratuluji paní Debol k její nové funkci ředitelky Europolu. Stejně tak bych jí chtěl poděkovat za onu obsahlou prezentaci o vícelet, víceletého programu. Chtěl bych se soustředit ve svém vystoupení na nové výzvy, které dnes před námi stojí. Třeba migrační krize a bezpečnostní otázky, hlavně v oblasti západního Balkánu. Samozřejmě není rok 2015. V roce 2015 jsme měli velké migrační proudy a od té doby, co máme společnou dohodu EU-Turecka, která v tuto chvíli funguje, máme jako výsledek toho, že spoustu lidí zůstává na řeckých ostrovech. Je to 15 až 18 tisíc uprchlíků na pěti řeckých ostrovech. Máme tady velké úsilí Europolu a úsilí mnoha dalších evropských institucí řešit tuto migrační krizi, ale myslím si, že je třeba předejít větší míře nejistoty. V podstatě jsou za rohem volby, a v kampani určitě se bude hodně hovořit o bezpečnosti i o tom, jak řešit tu uprchlickou krizi. Tedy, jaké zdroje, jaké další zdroje může Europol v tuto chvíli využít tak, aby čelil všem bezpečnostním výzvám, které jsou spojeny s uprchlickou krizí. Také bych rád věděl, zda si myslíte, že tento typ managementu migrace povede k nějaké další radikalizaci mezi skupinami uprchlíků? Děkuji. Děkuji. Pan Martin Toledano za Španělsko, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji ředitelce, výkonné ředitelce Europolu Jenom pár rychlých poznámek a jedna otázka, co se týče výzev Europolu, je to velmi zásadní. Také nám to bylo vysvětleno. Je to boj proti tedy organizované kriminalitě, kyberkriminalitě, terorismu, eh, mafie, obchodu s lidmi, nelegální migranti. Co se týče španělské delegace, nás trošku znepokojí ty problémy s financováním, o kterých se tady hovořilo v rámci tedy i zaškolování, účasti na, operač, na operacích na národních úrovních, aby se proti těmto deliktům, velmi závažným trestním činům mohlo bojovat. Takže se vás chci zeptat, jak je to s tím financováním a jestli to financování má problém kvůli Brexitu jak tedy s odchodem Spojeného království najdeme finanční řešení, co můžeme udělat, protože ty negativní případné dopady nám s nás tíží a tíží Evropskou unii. Ta musí čelit těmto problémům, musí odpovídat, reagovat na, na potřeby občanů. A je vidět, že Unie nefunguje úplně stoprocentně. Je potřeba tedy také posílit prestiž Unie mezi před občany našich států. A agentury jako Europol by měly být také lépe známy v našich zemích. Byste třeba ve Španělsku věděli přesně, jaká je úloha Europolu. A díky tomu, že také můžeme zaručit lepší bezpečnost občanů. To vše by mělo, může tedy umožnit lepší koordinaci a to, že budeme moci také posílit úlohu Europolu. Osobně bych rád, madam, věděl, jak, bys, jak můžete tak tak negativně nahlížíte na evropský mandát. Děkuji. Děkuji, paní Karemanli z Francie. Děkuji, pane předsedo. Ano, všechny tyto vstupy všech kolegů ukazují jasně, že je to určité znepokojení, a totiž týká se fungování a schopnosti spolupráce. Je pravda, že my bychom rádi věděli, jak tato spolupráce mezi Europelem a ostatními agenturami bude probíhat v rámci Evropské unie. Zda to není určité riziko překrývání kompetencí mezi Europolem a Frontexem, protože Frontex také jasně říká, že bojuje proti obchodování s lidmi, proti terorismu, i když, i když třeba jeho hlavní úlohou je hlídání těch vnějších hranic Evropské unie. Co také mi jde o rozdělení úloh, co se týče boje proti tedy obchodování s migranty a proti převaděčství. Ta, ta zkušenost, kterou jste získali tím, že jste byli přítomni v těch hotspotech, tak to by všechno mohlo posloužit novým strukturám vytváření vlastně těch kontrolovaných center a platform na regionálních úrovních. A my bychom rádi věděli, jak to půjde, aby se nepřekrývaly kompetence agentura. a samozřejmě tak jde o Prostředky, které eh, budou přiděleny Europol, my jsme všichni chtěli posílení Europolu, samozřejmě pod kontrolou parlamentu. Děkuji. Thank you very much. And our final... Děkuji. A posledním řečníkem, než vrátím slovo paní Debole, je z Lucemburska pan Angel. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji paní de Bol za tu prezentaci. Je ve funkci pět měsíců a já souhlasím s tím, co řekla o rozpočtu a víceletém finančním rámci. Ano, Každý chce, aby Europol dělal víc a nikdo za to není ochoten zaplatit. A teď má otázka. Otázka souvisí s výhledem, jak je to s lidskými zdroji. Já eh, zastávám Evropskou civilní službu a mnoho, mnoha evropských agenturách vidíme, že eh, že zaměstnanci jsou nahrazováni agenturními zaměstnanci nebo zaměstnanci na dobu určitou. Jak je to v Europolu? Vím, že Mnoho lidí v Europolu dodávají, tak říkají, členské státy, ale mě by zajímalo, jak to je personál, jeho pracovní podmínky. To je velice důležitý parametr. Děkuji. Kolegové, děkuji vám za tyto příspěvky, které jsou opravdu relevantní a k věci. Teď předám slovo paní výkonné ředitelce. pět hodin budeme končit. Předpokládám, že paní ředitelka asi nebude hovořit úplně o všem, nebude reagovat úplně na všechno, co tu zaznělo, ale poprosím ji, aby se k některým klíčovým bodům vyjádřila. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám všem za vaše otázky a komentáře. To nám velice pomáhá při naší práci ve službách evropských občanů. Pokusím se na to reagovat v takových větších celcích. Snad dojde na všechny otázky. Migrace jako první. Migrace a Europol. My máme Centrum pro migraci a pašování lidí. Toto centrum dnes podporuje 90 vyšetřování v těchto věcích Členské státy by si přáli víc, ale my můžeme v tuto chvíli podporovat jenom tento počet. Další sekundární pohyby a kriminalita, to je velice důležité téma, protože ta aktivita stáre roste a profity, zisky těch pašeráků jsou v milionech. Oddělení má 25 ze všech vyšetřování. Pak se snažíme o větší míru operativních aktivit, široké sbírání informací napříč EU a sdílení informací. To je věc, na kterou se budeme soustředit. Chceme mít skutečný dopad věcí, které děláme. Prezentovali jsme desatero bodů, které kterých je možno se věnovat na schůzi kozy a na schůzkách rady. Navrhujeme, aby byla Joint Liaison Task Force na téma migrace a pašování lidí spolu s národními orgány. Něco takového máme již v oblasti boje s terorismem. Totež máme v oblasti kybernetické kriminality a tady máme hmatatelné výsledky. Vyšetřovatelé pak mohou hovořit přímo spolu. Za druhé, chceme se soustředit víc na zisky z pašování migrantů. Je potřeba se na to víc soustředit, je třeba eh, paralelně vyšetřovat v různých členských státech častěji, tak aby bylo možno identifikovat eh, zdroje těchto zisků. Bude to podporovat i naše zpráva. Spolupráce se třetími zeměmi v této oblasti je velice důležitá, tak abychom mohli potírat pašerácké aktivity. Předtím, než se tito lidé dostanou do EU, je třeba získat informace z nečlenských zemí EU. Pokud eh, chceme být schopni odhalit všechny tyto sítě, musíme se soustředit na výměnu informací. Otázka korupce že korupce není zmíněna v našem víceletém programu. My vnímáme korupci, korupci jako doprovodný je všech aktivit. Je to věc, kde jsme velice aktivní v různých eh, oblastech, třeba korupce v oblasti sportu. Tady se věnujeme vyšetřování v různých zemích. Eh, očekáváme, že budeme definovat další oblasti aktivit a také typy podpory, které můžeme poskytnout vyšetřovatelům. Co se týká zahrnutí korupce do víceletého programového dokumentu, ze strany eh, managementu do pracovního programu 2019 tak tady již eh, určité aktivity probíhají. Europol bude podporovat antikorupční aktivity členských států, budeme podporovat projekty související s různými oblastmi korupce a také chceme více spolupracovat s antikorupčními agenturami. Co se týká spolupráce s Tureckem, tak spolupráce s Tureckem jak řekl zástupce kyperského parlamentu, tak my vnímáme přidanou hodnotu rozšířené spolupráce v různých oblastech, třeba pašování migrantů, drogové aktivity. Spolupráce s Tureckem se opírá o strategickou dohodu, která pochází z roku 2004, ale vylučuje to možnost sdílení osobních údajů. Usnadňuje to spolupráci v mnoha jiných oblastech a máme kontaktního důstojníka z Turecka přímo u nás v centrále. Je u nás od roku 2016, ale osobní údaje vyměňovat nemůžeme. Co se týká budoucí spolupráce, a to je prerogativ Evropské komise, aby se jednalo s pověření EU o dohodě s Tureckem o výměně osobních údajů mezi Europolem a relevantními národními orgány. Turecko bylo zahrnuto na seznam prioritních zemí, tak jak rozhodl výkonný výbor. ARU. Mohu říct, že to je pro Europol skutečně příběh úspěchu a za podporu evropských ajerů děkujeme. Založeno v roce 2015 do dneška 66 tisíc bodů, 46 tisíc z toho plynoucích rozhodnutí, což je míra úspěšnosti 84,5%. Pan předseda Juncker minulý týden hovořil o kontextu protiteroristických obsahů. My tu iniciativu vítáme, dále to posílí roli Europolu v boji s radikalizací. Teď spolu s komisí se snažíme najít, jak implementovat tuto novou platformu, ale bude to vyžadovat finanční i lidské zdroje. Komise předložila návrh, my jsme byli konzultováni ve fázi přípravy tohoto návrhu a jsme za ten návrh vděční, protože to je velice důležité, abychom ve velmi krátké době měli tento dokument, který nám pomůže v boji s radikalizací. Meziagenturní spolupráce. Je pravdou, že někdy eh, se můžeme ptát, jak budou agentury spolupracovat, aniž by se zasahovaly do kompetencí, ale ono je důležité mít tu síť evropských agentur. Myslím, že musíme pracovat na společných strategiích, společných aktivitách a společném vyhodnocování. Poprvé teď budeme mít setkání managementu Frontexu a Europolu, bude to příští týden, bude to důležité, protože tam budeme mít možnost reagovat na kompetence Europolu, kompetence Frontexu a definovat, jakým způsobem budeme spolupracovat. Jsem přesvědčena, že jsme již měli dobrou schůzi s Frontexem, abychom se společně podívali do budoucnosti, jak budeme pracovat, spolupracovat a určitě dojdeme k nějakým řešením, protože různé agentury mají různé kompetence. Europol je v podstatě hubem pro eh, informace z oblasti kriminality a potírání kriminality. Frontex je tady od toho, aby chránil naše hranice. Výměna informací mezi oběma těmito agenturami je důležitá a určitě se tomu budeme v budoucnosti dále věnovat. FIUNET. Finanční kriminalita je jednou z našich priorit a myslím, že je to také otázka uh, kterou přinesli mnozí šéfové národních orgánů. Je třeba v téhle oblasti více financovat, je třeba financovat i vzdělávání v této oblasti. My jsme přesvědčeni, že je třeba dělat daleko víc a hodláme využít všech expertních znalostí ve prospěch členských zemí. Europol teď spolupracuje s osmi FIU, máme velice dobré výsledky. Europol vzal na vědomí mm, dokument komise stanovující pravidla pro usnadnění toku informací o financích. Tento návrh umožňuje Europolu vyžádat si finanční informace od FIU s prostřednictvím národních jednotek Europolu. Vždycky musíme jít prostřednictvím národních jednotek Europolu a jsme přesvědčeni, že tento návrh bude krokem dopředu v boji proti finanční kriminalitě, což je jedna z priorit Evropské unie. K rozpočtu na rok 2019. Jak již bylo řečeno, jak řekli různí řečníci v tomto sále, návrh na rozpočtu na rok 2019 zahrnující rozpočet Europolu 129,9 milionů a pět dalších eh, míst nebere v úvahu spoustu dalších iniciativ, které bychom měli eh, podnikat a iniciativy, které se od nás žádají. Navrhovaný rozpočet je o 8,2 milionů dokonce nižší, než byl rozpočet na rok 2018 snížení je snížení také o 21 milionů, když se podíváme na návrh výkonného výboru Europolu. Pokud ten požadovaný rozpočet nebude poskytnut, tak to bude asi obtížné, bude obtížné eh, umístit lidi do hotspotů, kde by se věnovali boji s pašováním migrantů. Bude těžké udržovat onu platformu, která eh, by měla vzniknout a která je důležitá pro boj s kybernetickou zločinností. To je věc, kterou bychom měli dělat na evropské úrovni, abychom pomohli členským státům. Stejně tak je, bude těžké udržovat a aktualizovat naše systémy IT. Také budeme mít problémy v v podpoře členských států, těch intervenčních jednotek, které vznikly z rozhodnutí předsednictví. Měli bychom tyto jednotky podporovat. To je ta takzvaná síť Atlas. Budeme muset eh, zlepšit také své aktivity v oblasti, eh, v oblasti boje s finanční kriminalitou. Tedy pokud eh, bychom měli teroristický kontext z internetu odstraňovat v reálném čase, tak to také bude vyžadovat další rozpočet. Bude třeba v hotspotech provádět také druhotné kontroly, to nevíme, budeme-li schopni zajistit. Stejně tak boj s kriminalitou na dark webu je otázka, která eh, je spojena s, se zdroji. Jak jsem řekla, naše IT systémy eh, jsou podfinancované. Vždycky, když Europol potřeboval peníze, vzal je z té obálky na IT. Tedy Měli bychom přímo podporovat členské státy. Členské státy stále chtějí více a více podpory. Eh, některé ty oblasti jsou příliš velké, jdou nad kapacitu členských států, třeba šifrování, dešifrování a tak dále. To znamená, Europol se opravdu podílí na tom vyšetřování v jednotlivých členských státech. Brexit. Mnoho lidí v naší oblasti má obavy z Brexitu. Europol již eh, učinil kroky k posouzení dopadu Brexitu, Brexitu a odpověděl na některé otázky, které nám položila komise. Jsem přesvědčena, že Europol bude schopen reagovat na Brexit, ale je předčasné teď se věnovat všem těm bodům a otázkám protože bude třeba najít nějaké řešení které bude ospokojivé. Chci vás znovu ujistit, že se budeme věnovat všem možným scénářům, které jsou v tuto chvíli v souvislosti s Brexitem na stole a určitě najdeme řešení. V tomto týdnu budeme také diskutovat s policejními šéfy na téma různých scénářů souvisejících s Brexitem. Otázka integrované zprávy dat. Jaká je tady přesná role Europolu? Účelem je výměna informací, která má čtyři vrstvy. Za prvé cross-check, příčná kontrola dat, za druhé strategická tematická analýza, za třetí operativní analýza a za čtvrté usnadňování výměny informací. Tedy databáze, které vypracoval Europol, se vždycky opírají o systém. Teď budeme muset provádět evaluaci, potřebujeme databáze a přístup do databází, který bude v souladu s účelem těchto dat. Ochrana údajů je velice důležitá a vývoj, kterým teď procházíme, je v souladu s filozofií ochrany údajů. Co se týká evropského nařízení o ochraně osobních údajů, je tady velice přísný režim. My máme mnoho lidí v kontrole interně v Europolu, máme nezávislé úředníky, nebo důstojníky pro ochranu údajů a tito lidé každodenně procházejí všechny naše systémy a kontrolují, zda jsme či nejsme v souladu s těmito nařízeními. Pokud bychom nebyli, musíme se přizpůsobit. Pak máme externě EDPS, a Europol má silnou spolupráci s EDPS, máme také národní orgány a máme Radu pro spolupráci. Europol tedy vypracoval přísná pravidla již před dlouhou dobou pro způsob nakládání s daty. Jde o to, aby se zajistilo, že data se budou přenášet pouze těm partnerům, které, kteří mají nárok získat ty údaje. Všechno je tedy v rukou národních členských států a všechny údaje se schromažďují od toho, kdo je odevzdává. Ten zůstává nadále vlastníkem těch dat. Je to velice důležité, že členské státy jsou vlastníky těchto údajů. Přístup k údajům zařizuje zařizu, zajišťují směr, interní směrnice Europolu a pouze lidé, kteří mají speciální pověření, mohou získat přístup k takovým údajům v databázích. Pokud si přejete, vždycky vám můžeme poskytnout podrobné písemné odpovědi na vaše otázky. Myslím, že už nemám ani moc času. I think, I think that's, that's true, but... Ano, ano, to je pravda, říká pan předseda, ale co se týká těchto otázek, pokud si kolegové přejí více podrobností, pokud něco chybí, tak se prosím ozvěte. To je docela formální zasedání a prosím, abyste případně přišli s dodatečnými otázkami. Třeba otázka Brexitu. Vím, že Europol tady činí jisté přípravy ve vztahu ke komisi, ale jsou to těžká jednání, která stále ještě jsou před námi a pak samozřejmě operativně Europol nemůže až tak moc dělat, až do okamžiku, než dojde k nějakému výraznějšímu politickému pohybu. Je to tedy spousta důležitých otázek, ale budete-li mít nějaké follow-up v těch otázkách, tak prosím ptejte se. To byly velice moudré otázky, které tu dnes padly. Ještě byste nám něco chtěla, Catherine, říct? Máte pár minut na závěr? Thank you very much for these questions. The... Děkuji za ty otázky. Ehm, bylo to rovněž velice konzistentní i v návaznosti na diskuse eh, s ministerstvy v členských státech a orgány prosazujícími právo. Eh, Západní Balkán to je pro nás také eh, prioritou, máme tam společné akce s členskými státy a podílejí se státy Západního Balkánu a pokud jde o sdílení osobních dat s třetími zeměmi, tam je to velice striktní, Evropská komise musí eh, nastavit mechanismus. Já každopádně mnoho, mnohokrát děkuji za váš zájem. Jsem velice ráda, že eh, se zajímáte i o tu operativní podporu, kterou Europol může poskytnout členským státům. A pokud budu moci odpovědět dotazy v písemné podobě, tak tak bez pochyby učiním a eh, pokud eh, byste navštívili Europol, tak jsem připravená také odpovídat na vaše dotazy. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát a doufám brzy na viděnou. Děkuji mnohokrát, paní výkonné ředitelce. Eh, pokud kolegové máte nějaké mm, dotazy, eh, které ještě nebyly zodpovězeny, nebo další komentáře, můžete je zprostředkovaní eh, poslat přes sekretariát nebo přímo eh, paní výkonné ředitelce. A eh, pokud jde o Brexit a o bezpečnosti, Europol se stará o to, aby Spojené království mělo přístup do té sdílené databáze a jsou tady témata, která jsou poměrně dobře známá, ta vyjednávání Eh, samozřejmě ještě nejsou eh, učiněná, nejsou hotová a uvidíme eh, tedy, jak to bude vypadat. Z toho operativního hlediska je pro Europol asi obtížné v tuto chvíli něco k tomu říci. Samozřejmě je to velká problematika pro všechny členské státy. A nyní můžeme přejít k té závěrečné eh, části eh, dnešního zasedání. Máme tady opět eh, několik řečníků a budeme hovořit o činnosti správní rady Europolu od března do září 2018. Bude tady předseda správní rady Cvetan, Cvetanov přednese jeho zprávu a já je poprosím oba, aby přišli k nám dopředu. Já jenom pár slov úvodem k tomuto bodu. Jedná se eh, rovněž o formální část eh, řízení v souladu s článkem 14 eh, na řízení Europolu a pan Cvetanov se zúčastnil 107. zasedání správní rady Europolu, Europolu od 4. května 2018 v Sofii a přišel tam jako spolupředseda JPSG a předloží vám zprávu z tohoto zasedání. V souladu s článkem 51 na řízení Europolu Eh, předseda eh, správní rady Europolu byl přizván k výměně názoru. Eh, opět tedy proběhne diskuse v souladu s tím běžným formátem, tedy jeden člen Národního parlamentu, jeden člen Evropského parlamentu a bude tedy eh, opět řečnický eh, seznam řečníků. Nejprve dáme ehm, slovo panu Prit Parknemu, eh, předsedovi ehm, Evropské správní rady, který bude mít tedy 10 minut a tím tomu dávám slovo, prosím. Děkuji, děkuji za udělení slova. A musím říci hned úvodem, že 10 minut, abych vás seznámil eh, s veškerou činností Europolu za eh, uplynulých 6 eh, měsíců, to je poměrně složité a pokud tedy dovolíte, tak poněkud překročím těch 10 minut. Vážení členové, přátelé a kolegové, Eh, mám možnost vyjádřit se jako předseda správní rady. Eh, jsem tady již eh, po třetí. A myslím, že máme nějaký problém s tlumočením, říká předseda. Můžete hovořit jakýmkoliv jazykem, kromě tohoto? Everything okay? Sorry. Okay. Yeah. Thank I you. Think, is it okay? Bylo vše v pořádku? Tak vypadá to, že nyní je vše v pořádku. Omlouvám se, že jsem vás přerušil, tak prosím, můžete pokračovat. Toto zasedání e PSG je bez pochyby poslední, eh, kterého se eh, účastním ve své funkci můj mandát eh, předsedy správní rady administrat eh, Europolu končí eh, v prosinci a následně bude zvolen nový předseda a to volbou tria a bude zvolen i nový místopředseda. Nejprve bych rád zdůraznil, že Správní rada považuje JPSG za jednoho z hlavních partnerů pro zefektivnění činnosti Europolu, eh, tak, aby byla posílena eh, transparentnost eh, ta naše úloha je velice eh, specifická, eh, nacházíme se v mimořádné situaci. Eh, členské státy čelí celé řadě výzev v oblasti bezpečnosti a očekává se, že Europol bude ještě více posilovat a podporovat represivní, represivní složky členských států a poskytne jim svoji součinnost. Jenom takový eh, rychlý výčet eh, posledních činnost, eh, činností v klíčových oblastech, především i v návaznosti na spolupráci s JPSG. Já tady budu odkazovat i na ten náš pracovní program. Takže poslední zasedání správní rady proběhlo v květnu 2018 v Sofii, Bulharsku a hovořili jsme o celé řadě eh, otázek, celé řadě témat, eh, mm, strategická témata, operativní záležitosti, eh, externí vztahy. A já bych rád zmínil právě ty zahraniční externí subjekty. Ale ještě Eh, bych rád také eh, řekl, že eh, Rada schválila novou politiku ohledně ochrany lidské důstojnosti a boji proti psychologickému a sexuálnímu obtěžování. V rámci Europolu jsme nastavili tedy jasnější rámec a nastavili jsme striktnější požadavky na vzdělávání příslušných osob. Eh, správní rada rovněž eh, schválila eh, CAAR, což je tedy konzolidovaná zpráva o činnosti za rok 2017, kde jsme tedy potvrzovali mm, operativní, strategické cíle a otázky financování lidských zdrojů a tak dále. Správní rada rovněž na základě písemného postupu vyhodnocovala kvalitativní a kvantitativní kritéria týkající se e, tedy otázek e, výroční zprávy. E, tato zpráva, která je skutečně velice novátorská, byla připravena dle článku 7 odstavec 11 nařízení Europolu. První eh, zpráva za rok 2018 bude zveřejněna v roce 2019. Eh, jsem přesvědčen, že budeme-li prezentovat takto eh, srovnatelné Eh, statistické údaje, přispěje to k větší efektivní výměně informací mezi Europolem a členskými státy. Eh, zpráva bude zaslána eh, Evropskému parlamentu, národním parlamentům a dalším zúčastněným stranám, tak jak jsou nastaveny v nařízení Europolu a rovněž bude zaslána i do JPSG. Rád bych zmínil Eh, vývoj v oblasti eh, spolupráce Europolu s třetími zeměmi. Za prvé, eh, správní rada schválila tedy přístup ohledně Eh, styčných důstojníků Albánie, Bosny, Hercegoviny a Srbska eh, byla nastavená hodnotící kritéria pro schválení těchto styčných důstojníků. Je to praktický přístup tak, abychom mohli nastavit tedy eh, styk s těmito zeměmi, především na té úrovni styčných důstojníků. Eh, to je problematika, kterou budeme řešit až do konce roku 2019. Následně je tady spolupráce Europolu s zeměmi západního Balkánu, což je eh, velice důležité. Mm, v těchto zemích eh, se řeší problematika jako organizovaného zločinu, terorismu a rovněž máme tedy i zprávu o vývoji a situaci v oblasti terorismu. Mm, a já jsem přesvědčen, že eh, postup eh, v operativní spolupráci s těmito zeměmi eh, by mělo přispět k jejich integraci do bezpečnostních struktur EU a umožňuje nám to vést trvalý dialog v rámci boje proti terorismu mezi těmito státy a mm, Evropskou unii. V návaznosti eh, na ustanovení nařízení Europolu eh, máme nastavené externí strategie pro období 2017 až 2020 a my jsme eh, přijali rozhodnutí ohledně tedy spolupráce mezi Europolem a izraelskými represivními složkami. 17. července Rovněž byla podepsána rámcová dohoda eh, ohledně eh, předávání osobních údajů. Eh, cílem je posílit oblasti spolupráce, především zprávy o vývoji situace, celko, globální situační zprávy, informace o probíhajícím vyšetřování a tak dále. Rovněž eh, je tady eh, otázka účasti na společných eh, vzdělávacích akcích a podpora při vyšetřování trestné činnosti. Pokud jde o rozpočtové záležitosti, a možná ještě předtím, než budu hovořit o rozpočtu, tak poděkuji Petru Widingerovi, zástupci Rakouska a předsedovi Libe Moresovi. V oblasti v oblasti rozpočtu právě chci poděkovat za jejich eh, práci. V zákvětnového zasedání eh, správní rada schválila změny v rozpočtu pro rok 2018 pro Europol. Máme takové hlavní klíčové projekty a ta práce je zásadní. Zejména to, to jde o důstojníky, které vlastně mm, umístujeme do středozemí, Potom je to práce na eh, rozšifrovávání Europolu. To jsou práce, které lze provádět díky Evropskému parlamentu, díky institucím, které nás podporují. Spolu vlastně zákonodárce, paní Debel už to říkala, finanční perspektivy pro rok 2019 nás tíží s výkonnou ředitelkou jsme upozorňovali právě v Evropský parlament a současné předsednictví rady, stejně jako komisaře, kteří mají na starosti vnitřní záležitosti, migraci, tak jsme upozorňovali na to, že je potřeba se zaměřit na efektivitu Europolu právě v oblasti bezpečnosti migrace, propojování těch IT systémů a spolupráci s orgány činných trestném řízením. Také co se týče té, toho propagování boje proti terorismu a také poskyto, s, s poskytovateli internetu. Všechno vylepšit. Máme tedy projekt, rozpočtový určitý návrh představený parlamentu eh, radě. 21 milionů došlo ke snížení a snížení o 38 eh, dočasných pracovních pozic. Proto dnes žádám velmi silně o vaši podporu z hlediska tady vašeho parlamentního rozhodování to může být velmi důležité právě obhajovat práci Europolu a zejména tady ty zdroje, které potřebuje. Provádíme důležitou práci i pro členské státy v rámci operativy, v rámci výměny informací. Dále přejdu k rozvoji GPSG a e, spolupráci tedy, pardon, s JPSG a správní radou, která, já už jsem to poznamenával tady, správní ráda tady umožňuje, umožnila pana Cetanova tady přijmout. Já ještě jednou mu děkuji velmi za jeho podporu, za veškerou jeho práci. On velmi správně, velmi dobře hodnotíme práci pana Cvětanova a rád bych eh, rychle okomentoval otázky, které tady vzešly, eh, vzešly právě na správní radě. Podle mého názoru, abychom dosáhli cílů těch výzev, tak nejenom, že je potřeba dosáhnout určité rovnováhy, ale také je potřeba ty informace operativní vyměňovat. Je to otázka důvěry, důvěrnosti údajů osobních a musíme skutečně respektovat nařízení rámcové o Europolu. Správní rada je hlavním rozhodovacím orgánem Europolu, musí tedy konkretizovat dohled nad agenturou a musí posílit právě ty operativní stránky, strategii, ale také zajistit konkrétní odpovědi Europolu, tak aby jednotlivé příslušné agentury eh, členských států fungovaly efektivně. JPSG e bylo vytvořeno právě proto, aby se konkretizovala politická kontrola aktivity Europolu, aby byl transparentní, aby se posílila demokratická legitimita tohoto orgánu a aby také se posíl obraz Europolu vůči tedy eh, občanům. JPSG e je tedy pro nás opravdu zásadním orgánem jeho hlavním úkolem v podstatě je hlavně informovat. To, to je to, co také vlastně předpokládají ta, ta kontrolní opatření. A upřesňovat, je to tedy upřesněno na člán, ve článku 52 o Europolu. A je PSG na svých schůzkách s Europolem musí dostávat všechny informace o fungování Europolu, a musí komunikovat se zástupci příslu, příslušnými tedy představiteli Europolu. A já opravdu velmi si cením té možnosti, kterou jsme dnes měli, že jsme vás mohli informovat tak, abyste skutečně mohli kontrolovat to, co děláme, naši činnost. Byly tu chci říci, že ty základní dokumenty Euro o Europolu, program až do roku 2020, eh, zpráva o činnosti za rok 2017, to jsou dokumenty, které umožňují vlastně spolupracovat eh, i, nebo navázat na ten, eh, na ten víceletý plán do roku 2020. My tedy komunikujeme základní dokumenty JPSG, můžete je konzultovat a, a zase očekáváme vaše reakce. Co se týče pří, případné účasti eh, jako zástupce Europolu na eh, správní radě, tak eh, máme tu článek 14, kde skutečně umožňuje pozvat pozorovatele pokud se jedná třeba o nějakou opravdu zvláštní, relevantní otázku, nebo je to, a je to spojeno s parlamentní kontrolou 4. května, když se sešela tedy správní rada, pan Svetanov pře- mluvil o článku 14 nařízení o Europelu, je potřeba ho vyžít co nejšířeji a protože je PSG potřebuje mít kontrolu. A to také umožňuje tedy respektovat článek 51 nařízení o Europolu. Čili článek 14 dává určitou svobodu konat správní radě, dávají možnost pozvat pozorovatele na, na, své, na svá zasedání a vzhledem k tomu, je to, že je to velmi důležité téma, tak poté, co si vyslechne PSG, tak jsme, jsme si vyslechli EPSG, tak jsme se na správní radě nad tím zamysleli a rozhodli jsme se, že naformulujeme vlastně takový, takovou, takovou tedy na návrh pro tedy to správní radu Europolu na říjen. Písemně jsem se domlouvala se všemi členy správní rady, tak aby ta účast byla praktická, aby skutečně prakticky z toho vašeho JPSG se mohl někdo zúčastnit, aby ten scénář byl použitelný. Máme tu tady, může tu být pravidelná účast, účast ad hoc, aby skutečně byla umožněna přítomnost zástupce JPSG. Zatím dnes vám nemohu dát konečné stanovisko, protože ta konzultace stále ještě probíhá a 3. října proběhne tedy ta, ta správní rada, která rozhodne o tom, jak to bude dál a já pak předám informaci PSG po té, co to teď to bude na tom na zasedání probráno. Nechci předbíhat celý ten interní postup na správní radě. Tady chci zdůraznit, že správní rada velmi pozitivně nahlíží na to, co umožňuje článek 14 eh, o Europolu. Můžeme očekávat, že správní rada požádá o názor JPSG právě v rámci víceletého plánu. To je téma, které je velmi důležité. A v tomto kontextu celá souhlasím s panem Cvetanovem. To znamená, že můžeme mít, můžeme mít společný kalendář, abychom se s vámi radili právě na to, o tom víceletém plánu. Obecně jsem přesvědčen, že vytvoření platformy, která by vytvářela další vztahu, vztahy, samozřejmě za určité ujednosti jednání správní rady, protože to je samostatně rozhodující orgán. Ale jsem, eh, jestli znajdeme nějaké pozitivní řešení, tak aby se JPSG mohla podílet na, na zasedáních. Zasedání JPSG, nebo přítomnost tedy JPSG, je velmi důležitá, protože jste zástupci parlamentů a umožnilo by to také uznat význam naší práce je ještě další aspekt, také důležitý. Důvěrnost, eh, důvěrný charakter, nebo vlastně specifický důvěrný charakter těch dokumentů. Tady zase v těch dokumentech jsou zapisovány samozřejmě vnitřní záležitosti, které nelze zveřejňovat. A samozřejmě tyto dokumenty správní rady se mohou týkat i operativních záležitostí. Tam mohou být vlastně důvěrné či dokonce tajné informace a to vše musí být nějakým způsobem ochráněno, tím pádem žádné ty dokumenty nemohou být zveřejněny. My tedy musíme najít nějaké vyvážené řešení v souladu s právním rámcem toho tedy nástroje, který vytvořil Europel a spolupráce s vámi. A jsem přesvědčen, že Koherentní spolupráce se sekretariátem JPSG a příslušnými orgány Europoly nám umožní skutečně nějakým způsobem se dobrat toho přístupu k dokumentům abychom reagovali na, ty, na žádosti o konzultace, které přichází přicházejí ze strany JPSG. Máme také omezené jazykové možnosti v rámci Europolu, co se týče financí, co se týče perso- personálu, zaměstnanců. Musíme efektivně využívat tyto zdroje tímto způsobem, na tomto základě, tím, že jak si budeme nahlížet eh, rozpočtové možnosti Europolu, tak my nemůžeme ani překládat do dalších evropských jazyků tě, tyto dokumenty. A dovolte, abych ještě stručně uvedl, že v rámci používání našich europolových jazyků, tak my tedy používáme angličtinu mezi sebou. A dokumenty jsou tedy sepisovány v angličtině, i tedy to, co vyprodukuje správní rada, pokud ovšem nemusí do úředního věstníku. U těchto praktických eh, věcí musím vám předat informaci od správní rady. A na závěr bych vás ještě rád slušně informoval o aktivitách správní rady v blízké budoucnosti. 3.10. máme tedy další běžné zasedání, další běžnou schůzi a během toho zasedání správní rada probere nové vývoje vývoje analytických kapacit Europolu v kontextu integrované zprávy dat, dále o spolupráci, předpokládané spolupráci s Japonskem, Evropská drogová observatoř, dále Enfomet, operace a potom námořní bezpečnost. Další témata, která by měla být probrána a rozhodnuta, je volba předsedy a místo předsedy na další rok a půl. Pak tomu budeme probírat otázky spojené s zaměstnanci a otázku větší transparentnosti v naší práci. Dále prohlášení vlastně o, výde, o majetku našich nových zaměstnanců. To je podle vašeho dokumentu z roku 2016. A jak už zde bylo zmíněno tady, tak 4. října společné zasedání správních rad Frontexu a Europolu, což nám umožní společně probrat otázky zlepšení spolupráce mezi těmito dvěma agenturami s tím, že ty agentury, to víme, jsou doplňkové. Mandáty Europolu a Frontexu eh, jsou velmi důležité proti ilegální eh, imigraci a obchodu s lidmi. Společná plenárka probere tedy informač- IT systémy, jejich propojení možného, možné, možné a také možnost posílit spolupráci mezi těmito dvěma agenturami, mezi jejich databázemi a ota- budeme probírat také otázky přístupu k informacím. Jsem si jist, že e, máme faktor, který umožní posílit spolupráci e-, s Europolem Europol bude mít možnost podpořit Frontex a naopak, abychom dobře zpravovali vnější hranice EU. Tam eh, obě agentury si pomáhají, zejména co se týče boje proti terorismu a organizovanému zločinu. No a tím se dostávám na konec mého výkladu, jak už jsem říkal. Opravdu je v našem zájmu vás informovat a poskytovat vám informace, které chcete. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven na vaše otázky. A ještě než skončím, tak bych se rád omluvil, protože jsem hovořil velmi rychle, pod tlakem a zapomněl jsem poděkovat za to, že jste mě pozvali, že jste mě sem pozvali a ještě jednou děkuji eh, pánům tady za stolem. Děkuji. Vielen Dank. Uh, ja. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat především za to, že ve svém schnutí jste eh, zmínil i problémy, které teď, tak říkajíc, v dětských botičkách drhnou v té spolupráci. A já bych teď hned poprosila pana Cvetanova, aby se chopil slova. Bude nás informovat o výsledcích 107. zasedání správní rady Europoly. Prosím, Europolu, prosím, máte slovo. Уважаеми се председатели, уважаеми колеги. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, nejprve mi dovolte říci, že eh, jsem se velice rád zúčastnil 107. zasedání správní rady Europolu jakožto spolupředsedající jménem je PSG. Ještě než se dostanu k konkrétním bodům, eh, které se řešily na tomto zasedání. Rád bych řekl, že jakožto zástupce JPSG jsem byl přizván eh, členy předsedou eh, správní rady a výkonnou ředitelkou Europolu. Eh, ještě jednou bych rád za toto poděkoval a mm, bylo tady řečeno, že to jednání proběhlo velice otevřeně, Eh, přátelsky. Eh, paní ředitelka eh, hovořila o úloze parlamentu tak, aby došlo k posílení transparentnosti a důvěryhodnosti této organizace. Rovněž zmínila, že je velice důležité pro Europol být s vámi v neustálém kontaktu a my jsme se zavázali jakožto naše skupina, že tak budeme činit. Já jsem se zúčastnil tedy toho zasedání od 4. května a já jsem se zúčastnil pouze těch bodů, které se týkaly eh, zastoupení EPSG ve správní radě. Rád bych eh, zdůraznil, že jeden z hlavních eh, cílů JPSG e je přispět k důvěryhodnosti a legitimnosti této organizace Europolu a především vzhledem k jejímu přímému dopadu na každodenní život a bezpečnost evropských občanů. V tomto kontextu bych rád eh, zmínil eh, článek 14 eh, a úvodní ustanovení 20 ohledně účasti zástupců JPSG na zasedání správní rady managementu v tom smyslu, že toto je třeba vykládat velice ze široka a to je stanovisko mé i ostatních spolupředsedajících. Pokud jde o článek 5 jednacího řádu JPSG, my jsme anticipovali eh, pozvánku eh, k účasti zástupce JPSG eh, na zasedání správní rady jakožto pozorovatele bez hlasovacího práva, tak, že toto bude rozšířeno i na další zasedání. Mm, pokud jde o účast tedy zástavce JPSG na správní radě, já jsem uvedl, že očekávání mm, je takové, že bychom se měli držet eh, článku 51 nařízení o Europolu. S tím, že samozřejmě musíme eh, splnit požadavky důvěrnosti. V tomto kontextu navrhuji, abychom diskutovali eh, spolu se spolupředsedajícími JPSG a s předsedou správní rady, tak abychom jasněji ehm, definovali eh, působnost eh, a i ty body eh, na zasedání správní rady, kterých se může zástupce JPSG účastnit. Rovněž bych navrhnul, že než bude jmenován oficiální zástupce JPSG, měla by, mělo by být pokračováno ve stávající praxi tedy eh, že eh, spolupředsedající budou přizváni na zasrání správní rady. Já eh, jsem se chtěl zaměřit také na otázku zvážení tedy té politiky dokumentace pouze v, anglické, v anglickém jazyce. Ehm, já jsem poukazoval na to, že oficiální jazyky EPSG jsou angličtina a francouzština a myslíme si, že by ty dokumenty měly být předkládány alespoň v těchto dvou jazycích. Pokud je o specifický harmonogram eh, správní rady mm, Europolu a JPSG, měli bychom eh, nastavit společný eh, přehled práce tak, abychom naplnili článek 12 nařízení o Europolu. V tomto kontextu jsem vyzval správní radu Europolu, aby navrhla společný pracovní harmonogram pokud jde o proces eh, konzultace víceletého eh, pracovního eh, programu. Vyzval jsem rovněž sekretariát správní rady, aby dospěl k dohodě mm, se sekretariátem JPSG ohledně statutu určitých podkladů, které jsou předkládány správní radou na zasedání JPSG. V neposlední řadě jsem pokazoval na skutečnost, že zasedání JPSG jsou výbornou příležitostí pro tematické diskuse o různých politických aspektech eh, týkajících se práce Europolu, včetně eh, zahraniční strategie eh, a spolupracujících organizací. V tomto kontextu jsem zaznamenal, že na posledním zasedání je PSG mm, v březnu eh, v Sofii. Eh, byla možnost tedy získat eh, pro EPSG aktualizované informace ohledně spolupráce se zeměmi o západním Balkánu, jakož i plány a přístupy k efektivní integraci těchto zemí do evropské bezpečnostní architektury. Eh, v průběhu diskuse eh, tam byly reakce na moje eh, vystoupení, poukazovalo se především na problematiku důvěrnosti s tím, že některé dokumenty nejsou veřejně dostupné, protože by to mohlo ohrozit operativní charakter těchto informací. Pokud je o zastoupení EPSG eh, ve správní radě Europolu, já jsem eh, poukázal na článek 14, který eh, dává možnosti správní radě mít tedy účastníky se statutem pozorovatele. Bylo poukázáno na to, že toto rozhodnutí musí přijmout přímo správní rada s tím, že vyzval národní orgány, eh, aby o tom diskutovali v rámci svých parlamentů. Eh, tento proces eh, by měl být započat co nejdříve, takže na příštím zasedání bude formální diskuse k tomuto tématu. Správní rada by měla finalizovat své stanovisko na zasedání v říjnu a následně to bude předloženo JPSG formou dopisu na eh, zasedání eh, správní rady jsem zdůraznil, že pro eh, Europol, jakož i pro zástupce parlamentu je třeba tedy posílit činnost této a spolupráci v rámci Europolu, mezi Europolem a touto Eh, skupinou, aby to nebylo vzájemnou překážkou, ale pomohlo to eh, efektivnímu fungování a konstruktivní spolupráci mezi správní radou a eh, JPSG. Doufám, že se mi podařilo přispět svoji účastí k tomuto dialogu na zasedání 4. května a rád bych poděkoval správní radě paní Domo za konstruktivního ducha. Děkuji kolegům z národních parlamentů, děkuji zástupcům Eh, Evropského parlamentu a výboru Libe. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji, pane Cvetanové. Srdečně vám děkuji za tuto zprávu, kterou jste nám přednesl. Z toho vidíme, jak dobře funguje tato spolupráce. I s přihlednutím k tomu všemu, co ještě může být lepší, ale myslím, že jako grémium jsme ještě tak mladé, že můžeme uh, Eh, hovořit o dětských nemocech. Takže teď se dostaneme k diskusi, milé kolegyně a kolegové. Mám tady jednu přihlášku. Pan Miriantus z Kypru, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Za prvé bych chtěl poděkovat panu Cvetanovovi za důležité informace, které jsme se od něj dozvěděli o JPSG a o práci, která v květnu byla odvedena. Když volíme zástupce do JPSG a do správní rady, tak musíme mít jistotu, že budeme mít kontinuitu v monitoringu toho, co tento orgán dělá. Co se týká aktivit správní rady ve spolupráci s Egyptem a dalších zemí, dalšími zeměmi Severní Afriky, což jsou země, odkud k nám přicházejí migranti. Takže zajímají mě informace, jak to je s touto spoluprací. Děkuji vám. Protože se nehlásí nikdo další, tak poprosím oba pány na pódiu, aby prosím odpověděli na tuto otázku. Eh, já, eh, Sureta. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto otázku. Tak, už jsem to říkal ve svém projevu nebo ve svém výkladu je jasné, že pro správní radu Europolu je spolupráce s některými třetími zeměmi velmi důležitá. My víme, že to je velmi užitečné. Já už jsem to zmínil ale bohužel dnes nemohu říci, jak to vypadá definitivně, jaký bude návrh správní rady. To se bude projednávat a definovat na příští schůzi. Ale já slibuji, že vás budu rychle informovat. Co se týče některých eh, operací Europolu, už to bylo sděleno. paní výkonnou ředitelkou zejména se to týká Turecka a dalších třetí zemí. Je jasné, že pro Europol a správní radu Europolu je zásadní mít co nejlepší vztahy pro výměnu operativních dat. Není možné bojovat proti kriminalitě, organizované kriminalitě a terorismu, když nemáte informace. To asi všichni dobře pochopí. Členské státy to dobře chápou, je to teda skutečně důležité pro dosažení našich cílů. Musíme také respektovat ten právní rámec, který eh, máme a bohužel někdy členské státy a Europol nemají vždycky k dispozici relevantní informace. Děkuji vám. Pane Cvetanové, chcete říct ještě něco na závěr? Аз мога да кажа само, че по темата от дневния ред. Mohu říct než to, že jsem podle programu hovořit jenom k tomuto jednomu bodu, o kterém jsem vás právě informoval. Co se týká jednocího řádu a co se týká těch společných aktivit této skupiny a správní rady. Děkuji vám. Děkuji vám, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní tedy tuto diskusi uzavírám a řeknu vám zároveň, že jsme se tím dostali na konec prvního pracovního dne naší konference. Ještě bych vás ráda pozvala na recepci v prostorách Jehudy Menuhina. Tento prostor je přímo před tímto sálem. Budete mít možnost ochutnat vídeňské víno, budete moci pokračovat dále v diskusích a zároveň vás srdečně zvu, všichni vyzývám, máte eh, na svých stolcích eh, vzorky štýrské úrodné půdy. Vezměte si je, ochutnejte je, jsou to dýňová semínka. Zítra mě bude zastupovat pan Buchman a spolu moderátorem bude místo mě, protože já musím ráno zase zpátky rychle do Vídně a zítřejší setkání začíná v 9.30 v místnosti PHS 3C50, což je místnost, která je přímo naproti plenárnímu zasedacímu sálu. Přeju vám i nám všem krásný společný večer a přeju vám, aby se konference nadále dařila. Děkuji vám.